Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Do you... Tak, vážení kolegové, máte sebou hlasovací kartičky? Ne. Prosím, položte je, vložte je. Are you ready? A prosím, jste připraveni? Můžeme začít. Nejprve test, zahajuji hlasování. Well, are you happy? Ehm, rádi, že hlasujeme v 7 hodin v pondělí ve Štrasburku, to je otázka. I close the vote. Ukončuji hlasování. Tak, asi nejste úplně šťastní, není to ale jasný výsledek. Měli bychom to zopakovat? Vážení přátelé, máme hodně hlasování před sebou. Tady máme hlasovací seznam, vidíte ho. Takže bychom se měli dobře zorganizovat, abychom postoupili ku předu rychle. První zpráva. Náš zpravodaj Pilar del Castillo. Evropská kodex pro elektronické komunikace. Teď přistupme k hlasování. <clears throat> Pozměňovací návrh 145 eh, eh, pro, proti. Ověříme to. Elektronicky ověříme. Ukončuji hlasování. Přijato. 146 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování a ukončuji hlasování. Rejected. 147. Zamítnuto 147. Proti. Zdržel se. Elektronicky ověříme. I close the vote. Končím hlasování přijato. 29 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 296 a 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. IMKO 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 297. LIBE 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 441, Libe 24, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 298, kde pro? Proti? Ověříme elektronicky. 298. 298. Končím hlasování. Přijato. 317, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 318, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme? Můžu to ověřit? Libe 16. I check. Ověřím o, Libe 16, končím hlasování. EPP má o jednoho navíc. Zamítnuto. 3, 1, 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3, 2, 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. 3, 2, 2. 322. Končím hlasování. Přijato. 3, 2, 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3, 2, 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 3, 2, 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. IMKO 79. Část 1. To je vše. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme ke straně 9. 94, 37. Kdo je pro? Zdržel se? Přijat. Prosím, hlašte se. 37. Ověříme 37. I close the vote. One EPP too e many. O jednoho EPP navíc. Končím hlasování. Přijato, prosím, hlašte se. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. 38, končím hlasování. Přijato. 396, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato některé pozměňovací návrhy společně. Eh, ukážete je na seznamu, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A další skupina, kde je pro, eh, nebudu je všechny předčítat, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 39, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Ano. 39. Ověřím 39. Končím hlasování. Přijato. 406, 407, kde je pro? Proti? Zdržel se přijato. 408, kde je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 409, 410, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 411, líbe 20, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 412 a Libe 21 společně s 416, 413, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 414, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 415, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Check for... Ověřujeme 415. Opět má jednoho poslance EPP navíc. Končím hlasování. Ne, opravuje se předseda. Někdo z EPP, možná já to udělám, nebude hlasovat. Přijato. 416 liber 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Je to velmi důležité. Ověříme kompromis 3. Opět o jednoho EPP navíc. Končím hlasování. Přijato? Kompromis 2. Kdo je pro? Strana 15. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. 17. Strana 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Strana 21. 4, 9, 6 a kult 30 pro, Proti? Zdržel se to Kompromis pět, Kdo je pro? Eh, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Eh, ne, je vidět, že kolegové nespí. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. A ověříme elektronicky kompromis. Ano, teď je to jasné. Eh, děkuji. Končím hlasování. Prosím, hlašte se, kolegové. Strana 24, kompromis 9a, elektronické hlasování. Kompromis 9a. Končím hlasování. Přijato. A Přijato a dostáváme se ke kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? pro předseda se omlouvá. 28, strana 28. Každý to má trošku jinak stránkové, takže teď už nebudeme komentovat kompromis 11. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, 6, 3, Libe 25, IMKO 96, kdo proti? Přijato. 5, 6, 4, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní víceméně e, o šest stránek dopředu kompromis čtyři. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní e, o 15-20 stránek, strana 47 u mě, nevím jak u vás, kompromis jedna. Ano, vyčkám na všechny, ano. Samozřejmě nikdo si to nezdřímne. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis jedna. Kompromis jedna. Nevím, na které stránce. Dobře, paní zpravodajka. Máte vždycky pravdu. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato a dalších 18 stránek dopředu kompromis 12a. 12a. Ano, nikdo tady nezačne v pořádku. Máme hodně času. Kompromis 12a. Jste připraveni? Dobře, elektronické hlasování, protože bude výsledek těsný. Kompromis 12a. Končím hlasování. Většina. Ano, přijato. Další stránka, kompromis 13a. Elektronicky hlasujeme. Kompromis 13a. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Něco není v pořádku? Vážení kolegové, znamená to, že by někdo chtěl hovořit? V pořádku, přejdeme opět o pár stránek dopředu, možná nějakých 7, 8. Kompromis 106D ale musím říct nejprve, který kompromis. Ještě jsem neřekl 1066D. Jedna nula šest šest D. A nyní hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. 1066D. Končím hlasování. Přijato. IMKO 157, kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Bohužel ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 1067, kdo je pro? Proti? ověříme. 1067 ověříme elektronicky. 1067. Končím. Přijato. 1068, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní máme ústní pozměňovací návrh k návrhu 1062. 1072, tak. 1072. Máte námitky? Ne, žádné námitky. Tedy navrhuji, abychom hlasovali takto, v tomto pořadí. 1072, včetně ústního pozměňovacího návrhu a to spolu s další stránkou IMCO 160. A to dohromady všechno. A pak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 170, 1072, pokud to nebude přijato. Rozumím tomu tak, že jsme se dohodli na tomto postupu. 1072 plus IMCO 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní se dostáváme eh, k bodu 1073. Kdo je pro? Proti? Jedna nula sedm jedna vypadá, vypadává, pokud jsme hlasovali ano pro Imko 160 a 1072, znamená to, že návrh 1071 vypadává. 1073, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dva návrhy, 1074 a Imko 161, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1075, IMCO 162, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1076 a Libe 43 a IMCO ne, to jsou dva návrhy. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. IMKO 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní se dostáváme e, o 6-7 stránek dopředu. Vyčkám, až si to všichni najdou, protože to bude 108 libe. Ale ještě nehlasujeme, jenom si to najdeme budeme hlasovat eh, společně 148, Libe 148, 149, Libe 2, 150, eh, eh, Libe 3. A všechny dohromady unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 151 a IMKO 1. Společně. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Končím. Přijato. 152 libe 4, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Znovu uvěříme. 152 libe 4. Končím hlasování. Přijato. Teď čtyři pozměňovací návrhy na jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 4. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nebylo zamítnuto. Takže 160 kdo je pro? kde je proti? Znovu ověříme. 169. Ověřujeme a končím hlasování. Zamítnuto. 170, libe 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto Libe 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ověříme, dobrá. Libe 6. Končím hlasování. Přijato. 176. Kde pro? Kde proti? Hm, ověříme. 176. Končím hlasování. Zamítnuto. 285. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Teď už na poslední stránku, pokud poznáte poslední stránku. Skvěle. Protože to je závěrečné hlasování o návrhu zprávy, tak jak byla změněna. A bude to hlasování po jménech. Hlasujeme tedy nyní. A končím hlasování. Přijato. Velkou většinou. Blahopřeji naší zpravodajce. A teď eh, druhé hlasování, také jmenovité, je eh, zahájení meziinstitucionálních vyjednávání podle pravidla 69c. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Také velkou většinou eh, schváleno, že přijdem, přistoupíme k meziinstitucionálnímu vyjednávání. Děkuji vám. Paní zpravodajka, prosím. Bez mikrofonu. A myslím si, že tohle je velice eh, důležitá záležitost. Je to téma, eh, které, je to věc, která bude mít dopad na budoucnost eh, digitalizace v Evropě. Infrastruktura je základ. A opravdu teď máme před sebou krok číslo dvě, a sice trialog, a budeme moci zareagovat tak abychom eh, přispěli ke konečnému vyznění toho rozhodnutí a tomu to, to, toho závěrečného nařízení, které budeme mít o elektronických komunikacích, eh, skutečně efektivně, tak abychom mohli zlepšit eh, konektivitu a o to tady hlavně jde. Společně s konkurencí a právě spotřebitele a jednotným trhem samozřejmě. Nicméně dnes jsem především vám všem chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajům a, a také eh, poděkovat zaměstnancům. Jejich práce byla A, eh, Tisíc pozměňovacích návrhů z 1154 se dostalo do kompromisních pozměňovacích návrhů, takže to je skvělá práce. Také chci poděkovat svému zvláštnímu asistentovi pro toto a také eh, děkuji eh, vám eh, za podporu ze strany sekretariátu. Děkuji vám, říká pan předseda. No, pravděpodobně se teď nebudeme pouštět do rozpravy, ale možná jste chtěla říct několik slov jenom za stínové zpravodaje. Děkuji paní zpravodajce, byla to velice těžká práce, spousta pozměňovacích návrhů. Já to jenom srovnám. Když se snažíte pracovat a nejde vám spojení, tak to je něco podobného. Eh, kdybych se nám tohle nepodařilo, tak eh, celá Evropa eh, by měla přerušené spojení. Tak v takovéto atmosféře bychom tady seděli až do půlnoci, říká pan předseda. Tak a teď, přátelé, přejdeme k návrhu na nařízení o, o v Bereku, sice orgánu. A, Eh, Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, eh, zpravodaj Evžen Tošenovský, eh, kompromis 1 až 19, kde je pro, kde je proti, se zdržel přijato. Takže teď můžeme přejít na předposlední stránku, čili o 60 stránek dál. Pan Tošenovský nám tady připravil něco mimořádného na dnešní večer. Takže předposlední stránka. Dokonce je to i poslední stránka možná. Pozměňovací návrh 163, kdo je pro, kdo je proti. Ještě jednou. Nikdo nechce hlasovat. Když přichází Kristian, nikdo, nepři, nikdo hlasuje 163, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme to. Končím hlasování. Přijato. 164, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to složité. Prosím, eh, mm, hlasujte zřetelně. Ověříme elektronicky. 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. O jednoho navíc EPP. Ještě EPP pořád přebývá. Moc EPP. Teď je to v pořádku. Přijato. 165, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 167, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevím, ověříme. 168. O jednoho navíc EPP. Ještě o jednoho navíc pořád. Kristianisi. Dobrá. Končím hlasování. Zamítnu to. Teď budeme hlasovat o eh, elektronicky o návrhu zprávy v upraveném znění. Zahajuji hlasování jmenovité. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji eh, našemu zpravodaji. A teď druhé eh, hlasování o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání podle pravidla 69c a jmenovité hlasování. Končím hlasování. Velká většina. Blahopřeji eh, panu zpravodaji. Pan Tošinovský, aby si chtěl říct slovo. Krátce já bych chtěl velmi poděkovat eh, stínovým zpravodajům i kolegům, asistentům a ta odměna, že dobře fungovala celá spolupráce, že se nám podařil jeden kompromis. Velmi si toho vážím a děkuji. Thank you. Thank you, eh, Děkuji, pane kolego, a teď eh, budeme hlasovat o třetí věci. Kolegyně Kaja Kalas je tady eh, zpravodajka a sice eh, respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice v minulosti. Pozměňovací návrh 1.1.8. Kdo je pro? Přijato. 1.9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato šest, eh, sedm pozměňovacích návrhů najednou od 120 do 130, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1, 2, 1, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 1, 2, 2 a 1, 2, 3, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 1, 2, 8, kde je pro, kde je proti, kdo se, a, tak to uvěříme. 1, 2, 8. Končím hlasování. 1.3.1, 1.3.2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, znovu to věříme. Končím hlasování. Zamítnuto tentokrát. 1, 3, 3 a 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 1, 3, 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1, 3, 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1, 3, 7, kdo je pro, kdo je proti, Zaměří, eh, ověříme 137. Končím hlasování. Zamítnuto. 138 a 64, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 1, 3, 8 a 64. Končím hlasování. Zamítnuta. 1 z 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. 1 4 0, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuta. 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 4, 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 4, 3, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 143. Ověříme. A končím hlasování. Přijato. 5, kdo je pro? Pardon, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. 145. Ověřujeme 145. Končím hlasování. Tentokrát přijato. 146 a 66. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 5, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A Přijato. O několik stránek dále, kompromis 15, o několik stran dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16 na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď o několik stránek dále. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další strana. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. O dvě, tři stánky dále. 0. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme, ověříme no, asi zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. 291, kde je pro? Kde je proti? Také ověříme. 291. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 302. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 303, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. 303. Končím hlasování. Zamítnuto. 304, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět ověříme. 304. Končím hlasování. Eh, přijato kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a přijato. Kompromis 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a eh, přijato. Pozměňovací návrh 333, eh, druhá část, kdo je pro, kdo je proti. No, ověříme. 33, druhá část. A končím hlasování. Kompromis 22. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3, 4, 3. A kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 3, 4, 3. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 3, 4, 3, 3, 4, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel zamítnuto. 3, 4, 6, kdo je pro, kdo je proti. A uvěříme. 3, 4, 6. Končím hlasování. Přijato. 3, 4, 8, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel? Zamítnuto. 3, 4, 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tři pět nula a tři padesát jedna a dohromady. Kde je pro? Kde je proti? Já uvěřím na to. pět, jedna. Končím hlasování. Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? 352 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 4. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 37, eh, eh, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 67, kdo je pro, kdo je proti, ověříme, 67, ověříme 67, končím hlasování, zamítnuto, 69, kdo je pro, kdo je proti, 69. Ověřuji 69. Končím hlasování, přijato. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 72. Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A 74, kdo je pro?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 Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnu to. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8. Kompromis 8. Kdo je pro? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis, eh, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se přijato? 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Na 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 108, kdo je pro, kdo je proti, to 109, kdo je pro, kdo je proti, uvěříme 109. Uvěřujeme 109. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 115, dobrá, ověřujeme 115. A končím hlasování. Zamítnuto 116, e, kdo je pro, kdo je proti, ověříme 116. Věříme. A tím končím hlasování. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. velkou většinou opět přijato přeji eh, eh, paní zpravodajce. Paní eh, Kalas, která zde není. A nyní přecházíme k další zprávě, zpráva kolega Pocheho, založení společného podniku, eh, pro průmysl založený na biotechnologiích. Návrh nařízení rady, který se měří nařízení rady. Na začátku eh, jsme dostali devět pozměňovacích návrhů. Máte nějaké eh, námitky proti tomu, abychom hlasovali o všech devíti najednou? Kde pro? Kde proti?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 Kdo je proti? Ověříme. Pokobu 4. O jednou navíc je tepe a já nehlasuji. Já se někdo jiný. Já Mm-hmm tak je to v pořádku. Takže zamítnuto. Takže je to zamítnuto. Kont 4 eh, je zamítnut. 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kont 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Kont 5. Dobrá. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrhy 4 na jednou. Máte někdo něco proti? Ne. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konečné závěrečné hlasování po jménech. Zahajuji teď. Končím hlasování. Přijato. Ne. Já jsem neblahopřál.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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 6, kdo je pro, kdo je proti, ověříme šestku. Ověřujeme pozměňovací jako návrh číslo 6. Končím hlasování. Zamítnuto. 7, kdo je pro, první část sedmičky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, no, První část sedmičky. Počet hlasování. Zamítnuto. Druhá část odpadá, protože první nebyla přijata. 8, kde je pro, kde je proti, kdo se držel? zamítnuto. 9, kde je pro, kde je proti, kdo se za přijato. 10, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 11, kde je pro, kde je proti, a ověříme 11. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zamítnuto, pardon, 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 15. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 16. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato 18. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. kde je pro?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 Závěrečné hlasování po jménech závěr teď. A končím hlasování. Přijeto, vážení kolegové, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát, ale eh, měli byste zůstat v této místnosti, protože ještě eh, znamená zasedání výboru ITER, takže prosím, eh, zůstaňte přítomní. Well,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 Eh, vážení kolegové, dámy a pánové, kolega Nika, ostatní, vážení přátelé, chcete-li o něčem diskutovat, tak eh, je mi líto, že tak musím říct, tak, tak učiňte mimo tento sál, protože teď bychom měli pokračovat s naším zasedáním. Je to zpráva kolega Butikofera. Ne, paní Mikovská ještě. Paní Věnikovská eh, přijde za půl hodiny. Vážení kolegové, směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu. Bod z pořadu jednání 9. Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu. Je to stanovisko ITRE pro zprávu z vlastní iniciativy INTA, a sice směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu. Okay. Um, on behalf... Jménem za pana Butychofera, také kolega ze Zelených, kolega Turmes. Dělá ehm, úvod do naší diskuze, máte slovo kolego. Pan Vitikofer je na plenárním zasedání, takže je to střed časový, ale vím, že to musíme diskutovat, jinak naše eh, hlasování by bylo příliš eh, opožděné eh, ve vztahu k hlasování v výboru IMCO, takže bych navrhl ehm, Všichni stínové zpravodajové mají o něch devět bodů od pana Vitekofera. Nebudu je všechny přečítat, to by asi nepomohlo, takže začneme s diskusí a možná, že pan Vitikofer dorazí. Eh, no, budeme mluvit o závěrech. Eh, Vážení kolegové, měli bychom začít. Požádám na začátek stínového zpravodaje za PPP e eh, kolegu Aldo Patričelo. Máte slovo, pane kolego. Cari colleghi, ano, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Vitikoferovi za dobrou spolupráci při práci na dosažení digitálního jednotného trhu. Zdá se to být nezbytné proto, aby Evropa měla i nadále vůdčí roli ve světové ekonomice. Tady eh, je nutné podpořit růst podniků tak, aby měli dobrou pozici po celém světě. Internet, nové technologie, to pozměnilo životní zvyklosti lidí radikálním způsobem a také způsob, jak společnost funguje. O to důležitější je, abychom eh, ze stále digitálnějším trhu se postarali o to, eh, aby eh, se EU využívala nástrojů, které jsou vhodné proto abychom usnadnili volný pohyb bez jakýchkoliv překážek. A to s, velkou, s vysokou mírou ochrany jak pro spotřebitele, tak pro eh, data osobní. Je tu eh, řada eh, pravidel, která, se, která teď úplně neplatí jsou tady vlády, které stojí před eh, globalizovaným trhem, všechno je stále více eh, propojeno a mnozí se pokoušejí vytvářet překážky pro to, aby ehm, vybojovali určité výhody pro některé národní podniky. Evropská unie nemůže připustit, aby tady vznikal protekcionismus v digitálním prostoru, aby se začal šířit. Nemůžeme připustit eh, eh, to, že normy budou stále víc rozčištěnější a tím mm, se bude bránit dalšímu růstu evropského HDP. Eh, Digitální ekonomika může rozšířit trhy, může Ehm, poskytovat, podporovat služby za lepší eh, ceny a může to vést eh, k větší zaměstnanosti. Digitální eh, vnitřní trh může otevřít nové šance pro nově začínající podniky a stávajícím podnikům může umožnit další trhy, na kterých budou expandovat ehm, požadavky pro uživatele a malé střední podniky Eh, tím, že mají možnost platit online eh, nebo eh, redukovat různé potíže. Toto může být základnou pro digitální strategii pro Evropskou unii, která bude dosti žádostivá a která bude vhodná k tomu, abychom přinesli hmatatelné výsledky pro spotřebitele. A proto je nezbytné, aby tady vznikla společná strategie, abychom ji realizovali. Strategie, která umožní evropským podnikům Eh, mít eh, řádný eh, přístup k dalším trhům, třetím státům, tak, abychom tu měli hmatatelné zisky, které vygenerujeme i pro spotřebitele, kteří pak budou moci se opírat o základní práva a využívat jich a tak budeme moci vytvořit i globální regulaci. Děkuji zpravodaji za předložený text a jsem si jist, že dalšími návrhy společně s kolegy budeme moci docílit dalšího vylepšení textu. Do pozítří to musí být k dispozici tak, abychom eh, tady měli jednoznačné stanovisko, které předáme, stanovisko, které bude ambiciozní a na základě kterého ehm, budeme moci poskytnout další podněty výboru INTE. Já děkuji, pane kolego, za, vaše, za váš příspěvek. Jako stínový zpravodaj a jménem SD kolega Petr Korbačev. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu kolegovi Bitykoferovi za jeho práci na této služce. Jsem rád, že kolega přede mnou se konkrétně zmínil o protekcionismu. Máme různé eh, praxe, eh, eh, jsou tady určité překážky jako geoblocking, lokalizační požadavky, politika, která potřebuje nové technologie, komplexnost různých alternativ a metod v rámci Evropské unie samotné. Tady jeden belgický think tank, ten identifikoval 22 lokalizačních opatření, kde evropské členské státy musí přicházet s omezením v oblasti transferu dat, která jdou do ostatních ostatních členských států. Takže to se děje jenom v Evropské unii, dovedeme si představit, co se děje mimo hranice Evropské unie. Musíme identifikovat překážky pro digitální eh, obchod a musíme hledat cestu ku předu e-commerce eh, v, na individuálním evropském trhu eh, roste exponenciálně, ale přeshraniční e-commerce přes hranice Evropy dělá jenom malý zlomek celku. Nesmíme zapomínat na roli e-commerce, je to nástroj pro malé a střední podniky, který může přinést další vývoj. Jsou to místní, regionální trhy. E-commerce pro malé a střední podniky má jim umožnit dostat se na globální trh. Zjevně je tady potřeba mezinárodní spolupráce v oblastech jako ochrana spotřebitelů, dodávky balíků, spotřeba a také e, celní záležitosti. Proto bychom usmatnili e-commerce pro malé a střední podniky. Evropská unie musí pokročit v oblasti digitalizace e, cel, jde o registraci online Eh, plateb eh, a e-government znamená zjednodušení administrativních eh, procedur otevřené standardy IT pro harmonizaci dodávek balíků. To by mělo být podpořeno na mezinárodní úrovni, abychom snížili náklady a aby z toho mohli profitovat spotřebitelé v mezinárodním měřítku. Důvěra je klíčová pro digitální obchod. Evropská unie musí pracovat na vzájemně uznavatelném trhu, to znamená bojovat proti pašování a e, musíme mít rovné manevrovací podniky pro podniky. E, e, je to platforma pro usnadnění přístupu malých a středních podniků a neměli, měli by tady být možnost monitorovat ex ante, ale měli bychom tady být mechanismy, protože se budou signály, že budeme mít signály ilegálních obsahů balíků. A v neposlední řadě dohoda o volném obchodu, na to bychom neměli nahlížet jako já na jediný mechanismus spolupráce, který bude umožňovat umožňovat eh, přeshraniční digitální obchod. Myslím si, že eh, jestliže Evropská, Evropská unie eh, podepíše tyto dohody o volných obchodech, pak tady bude muset být obsažena v tom digitální kapitola a musíme nabídnout naše pravidla ostatním zemím, jako Singapur, Kanada a ostatní země. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Další řečník, pan kolega Nikolaj Prekov z EKR. Improvizace technologií. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, digitalizace a nové technologie výrazně ovlivňují naši ekonomiku i naši společnost. Tradiční průmyslová odvětví stále více využívají průmysl, slového přístupu pro různé typy výroby a díky tomu vznikají výrobky rychleji a za nižších nákladů. V současné době e, však toto není často zakotveno v právních předpisech. Vlády e, v celém světě blokují často přístup na trh či vytvářejí ne, e, ale nespravedlivé výhody místním společnostem. Malé a střední podniky by měly mít možnost nakupovat a prodávat online bez bariér a Toto by mělo být také eh, hlavní cíl strategie EU, které by mělo přinést eh, spravedlivý přístup pro evropské společnosti do eh, trhů třetích států. To má zásadní význam. Každý rok Evropská unie prodává 1,7 bilionů v hodnotě zboží eh, v celém světě a obchodní politika EU eh, e by měla být zaměřená na zrušení obchodních bariér, aniž by diskreditovala naše hodnoty a podobně. A eh, to je velice důležité, protože současná opatření by neměla omezovat požadavky na místní postupy, místní zboží, post, celní postupy a podobně. Všechno toto by se mělo eh, usnadnit pro společnosti, které fungují v digitálním světě. Rychlost internetu i konektivita, samozřejmě to všechno bude mít vliv na obchodní příležitosti, na rozmanitost výrobků, které jsou k dispozici spotřebitelům a to bude samozřejmě v jejich prospěch. Děkuji. Děkuji, paní Pirik, ale... Dominik Rige eh, se omlouvá, že nemohl dorazit na dnešní rozpravu. No okay. Uh, so next speaker. Další řečníci? Paní Toja? Paní předsedky. Děkuji. Pane předsedo, já chci doplnit jenom několik aspektů. Text pana Bituchofera je velmi kvalitní a komplexní a osobně se chci zaměřit na dva aspekty. Ehm, zmiňuje problematiku rozvoje mezinárodního obchodu, a elektronického obchodování nad rámec hranic EU. Potřebujeme také odpovídající komunitární nástroje. Musíme se vrátit ke směrnici o elektronickém obchodování. A e, tu e, je potřeba zrevidovat, protože text se věnuje posilování e, celého nastavení. Jak řekl pan Patrčelo, Musíme posílit komunitární rámec v tomto směru a existují také podniky, eh, podniky nabízející služby i výrobky, a víme také, že eh, a pak jsou spotřebitele a pak jsou jejich pracovníci. Jsou tam tedy tři různé strany a v našem výboru se zaměřujeme především na ty podniky, ale samozřejmě je to také napojeno na pracovně právní vztahy, zaměstnanecké vztahy. A Podstatné je, abychom posílili digitální růst a zároveň respektovali práva zaměstnanců. Já jsem eh, četla v italských novinách článek o eh, problematice eh, různých Gengu, které vykořišťují pracovníky v zemědělství, používají skutečně výraz gengy, které e, v tomto oboru převládají a to je potřeba zastavit v digitální ekonomice. Je to opravdu odsouzení hodné, je to opravdu e, hanebné. Musíme samozřejmě e, zajistit růst digitální ekonomiky, ale musíme potírat tento typ zaměstnávání. Proto je nezbytné, abychom uvažovali také o kvalitě digitální ekonomiky. Pro, jinak obecně si myslím, že je text kvalitní. Děkuji. Kolega Zorino. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodaj, Jo, vy Samozřejmě to je velice důležité v digitálním sektoru, protože digitální sektor bude určovat, zda se Evropa dokáže postavit konkurenci na celosvětové úrovni. E, e, zatím se nám nepodařilo být na špici předchozí digitální revoluce. Uvědomme si, že nový digitální trh musí brát v úvahu nejenom technologický rozvoj, ale nesmíme zapomínat ani na to, že nové technologie by mohly eh, znovu umístit eh, Evropu do popředí digitálního trhu na celém světě. A to by bylo také ve prospěch občanů, nejenom podniku. A proto si myslím, že je důležité vytvořit prostředí, které bude stabilní, které nabízí dostatečnou infrastrukturu, které eh, dokonce dnes, my jsme již hlasovali o investičním kodexu, a to je velice důležité. A musíme si také uvědomit, že sítě páté generace, tak jak jsme o nich také hovořili při zajištění všeobecného přístupu na internet, kde by mělo být k eh, dostupné Wi-Fi zdarma pro veřejnost, eh, tak to je velice důležité. Trh musí být inkluzivní, konkurenční a měl by umožňovat přístup každému. A eh, jak tady zmínil jako Komačev ve svých postřezích, tak k tomu se mohu jenom připojit. A ještě chci zdůraznit, a to je také kritika vůči zprávě, že je trošku defenzivní. A Uvědomme si, eh, k tomuto tématu by bylo možné říci mnohem více. Eh, rozhodně je nutné eh, se snažit změnit pravidla hospodářské soutěže, integrovat také tato pravidla tak, abychom tam zajištili problematiku svobody, volby, spravedlnost a podobně ale to je všechno součást naší digitální identity. Je to součást eh, identity EU také. A samozřejmě to všechno musíme propojit a to je naší výhodou. Musíme být schopni tedy umistovat zboží na další trhy, včetně eh, trhů digitálních. Děkuji vám. a ještě chci dát slovo na město panu Ralfu Pinovi z DG Trade. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem z generálního uh, sekretariátu, ale mám uh, připomínky, které pro mě připravilo Trade, které zde nemohlo být zastoupeno. Dříve bych rád zdůraznil, že komise vítá návrh této zprávy kterou považuje eh, za vyvážený dokument. Můžeme podpořit eh, většinu v ní obsažených bodů. Plně sdílíme eh, ty tři zásady, na kterých by měla být obchodní strategie vybudována. Za prvé politika zajišťující přístup na trh pro evropské firmy, zohlednění spotřebitelů a potom zajištění základních práv. To platí i pro strategii digitálního obchodu. My chceme eh, naplnit eh, většinu těch, většinu těch věcí zmíněných ve zprávě. Například eh, jsme vytvořili plně, mm, kapitole plně o digitálním obchodu s, v dohodách s Mexikem a Indonésií. Nedávný, nedávná dohoda s Japonskem může být také považována za měřítko, protože tam má zvláštní kapitolu o elektronickém obchodu, což je víceméně v souladu s tou zprávou. Komise také eh, bere na vědomí eh, náměty eh, v návrhu stanoviska a i když řadu z nich může podpořit, rád bychom se zaměřit na to, co lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím takové obchodní dohody. Některé ty otázky, o kterých se zde hovoří, například o jasném zdanění a clech, tak to možná lze vyřešit jinými iniciativami lépe. Hovořili jste také o datových tocích. Já bych dodal, že to je otázka, kde Eh, komise interně eh, stále ještě formuje svůj názor, své stanovisko. Je jasné, že je třeba dosáhnout eh, rovnováhy, pokud jde o boj s digitálním protekcionismem a také s neoprávněnými omezeními na datovou lokalizaci. Také budeme potřebovat Eh, zajištění ovšem toho základního práva na ochranu dat, eh, jak říkám, komise stále eh, hledá rovnováhu v těchto otázkách. Takže komise se těší na pozměňovací návrhy, které budou vážení poslanci předloženy z tohoto výboru i z jiných výborů a na závěrečnou rozpravu nad konečnou verzí zprávy. Děkuji vám, děkuji, říká pan předseda. A nyní jménem kolegy Bitykofera Klot Turmes jako koordinátor. Takže Rainerová zpráva a v zásadě, eh, tak s ním víc, jsem to dobře pochopil, i jsou eh, spokojeni s eh, těmi stanovisky, která zde předložil. Ponzorně má pravdu. jsme v Evropě specifiční tím, eh, že nám více eh, leží eh, na srdci ochrana občanů, pokud je o údaje, ale také o průmysl. Dobře víme, že jsou věci, jako je průmyslová špionáž i od zpřátelných sil. A potom tady máme také ty aktuálnější otázky, jako je zdanění, takže je to složité dojde k tomu, je to pozitivní agenda, ale musíme to nějak poměřit po našich hodnot, takže Reinhardt se těší na spolupráci s vámi na těch kompromisech a potom na slušné stanovisko od našeho výboru. Děkuji vám, pane kolego. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 3. Eh, dubna, 9, eh, pardon, eh, října 2017 odpoledne, to je zítra zítra, teda, Možná lepší si říct, že to je zítra. Hlasovat se bude 6. listopadu na ITRE. To není dneska, že? Ne. Ne, 3. 3. listopadu říká pan předseda. Dobrá. Takže to je všechno a já vám mnohokrát děkuji za tuto rozpravu. Paní Beňkovská tady bude za 30 vteřin nebo eh, za minutu. Takže eh, potom spustíme do bodu 10. Good evening. Dobrý večer, paní komisařko. Vítejte v Evropském parlamentu na výboru TRE, jako obvykle. Děkuji vám za to, že jste se dostavila. Máme tady strukturovaný dialog s Evropskou komisí a také eh, dva návrhy na stole program pro evropskou obranu evropského průmyslu velice důležité z rozpočtu 500 milionů eh, na dvouleté období. Děkuji vám za toto velice, paní komisařko, za takovýto program. A náš, eh, naší zpravodajkou je paní Grostet. a jsme připraveni postoupit eh, kupředu s touto složkou mm, co nejdříve, protože bychom rádi začali se všemi programy eh, na začátku roku 2018, takže je to pro nás velmi důležité. A za druhé, druhý velmi důležitý bod, ehm, obnovená eh, strategie pro evropskou promyslovou politiku, což ehm, vítáme a Ehm, ehm, vyplývá to z nedávného usnesení parlamentu. Jde o vytváření ehm, ambiciozní evropské průmyslové strategie. Ještě jednou děkuji za eh, novou průmyslovou strategii EU na příští léta. Je to velmi důležité pro náš výbor. Jsem si jist, že také pro celý Evropský parlament a hlavně pro náš průmysl, pro celou Evropskou unii. Paní Komisařko, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci, děkuji vám, že jste mě dnes pozvali. Původně jsem měla diskutovat eh, otázky obrany a eh, zvláště jsme měli mluvit o, jak řekl pan předseda, o návrhu eh, Evropského programu obrany průmyslového vývoje. Jsem ráda, že vidím tady paní Grostet, stínovou zpravodajku, stínové zpravodaje a také členy z nejrůznějších výborů, kteří budou zaangažováni v této iniciativě, proto to, že určitě nebudeme mít mnoho času a celé jistě e, toto budeme důkladně diskutovat, takže vám děkuji e, za to, že jste mě dnes pozvali. Ale využiju této příležitosti a Předložím vám eh, krátce, protože možná budeme mít ještě příležitost eh, příštím týdnu nebo v dalších dnech. Ráda bych vám krátce eh, předložila naši obnovenou politickou strategii průmyslovou, která vznikla před dvěmi, třemi týdny. Takže začnu tímto s průmyslovou strategií a potom v druhé části se budu věnovat obraně průmyslov a průmyslovým programům. Všichni víme, že bychom měli využít současného ekonomického růstu proto, abychom modernizovali, abychom se připravili na budoucnost. A toto je hlavní důvod, jeden z hlavních důvodů, které souvisejí s naší prací na eh, průmyslové strategii, protože to zároveň znamená to, že eh, se postaráme o, to, že průmysl bude inteligentní, trvale udržitelný a inovativní eh, ve světovém měřítku, měřítku protože náš eh, průmysl je vedoucí na světě, měli bychom si to eh, udržet v tomto období technologických změn, technologické revoluce, bychom měli zajistit to, že evropský průmysl bude mít vedoucí roli ve všech, na všech možných rovinách, inteligentní, inovativní a udržitelný. A také přejeme, aby průmysl byl vybaven moderními digitálními technologiemi, Eh, průmysl by měl profitovat také z um, účinnosti účinného a řádně fungujícího jednotného trhu. Eh, a v neposlední řadě průmysl eh, povede k tomu, že se posuneme k nízkouhlíkové ekonomice a objevové ekonomice. Naše obnovená průmyslová strategie je založena na práci, kterou jsme eh, odvedli v eh, EFSA, eh, v digitální strategii jednotného trhu a také v ostatních sektorálních programech, jako například kosmická strategie. Tato strategie je založena na šesti pilířích a velmi ráda možná to nebude dnes, protože nevím, jestli budeme mít dostatek času, ale eh, budu velice ráda, když o tom budu moci s vámi diskutovat, protože jsme na tomto pracovali velmi eh, pilně a všichni aktéři na nás tlačili, průmysl, vy také. Evropský parlament, eh, ale také Rada členské státy si přáli, abychom předložili takovýto dokument. Je založen tedy na šesti pilířích. První je věnován jednotnému trhu. Toto eh, neznamená jenom rušení eh, bariér, o což se snažíme, ale zároveň to znamená vytvářet nové příležitosti na evropském jednotném trhu. Eh, za druhé, zvýšení úrovně průmyslu pro v digitálním věku, to znamená inteligentní technologie, podél celého průmyslového hodnotového řetězce. Toto je pro nás klíčové. Eh, za třetí eh, pohnout se k oběhové ekonomice a nízkouhlíkové ekonomice. Za třetí investovat do průmyslu budoucnosti. Tady eh, zvláště tím myslíme více investic, kapitálových investic do, pro malé střední podniky. Pátý bod je podpora průmyslových inovací. Tady například mimo jiné se podporujeme eh, používání klíčových eh, technologií a mm, konečně, co je velice důležité, týká se to obchodu, tak abychom byli konkurenceschopní na globální úrovni. Eh, tady totiž víme, že otevřená pravidla jsou velice důležitá pro obchod reciprocita například trh s veřejnými zakázkami. Toto je dobré mm, očekávání a je to jeden z bodů, kterým se také budeme v tomto dokumentu zabývat. Doufám, že eh, budete rovněž eh, ochotní o tom se mnou diskutovat. Jak jsem řekla, možná to nebude teď, ale v nejbližší budoucnosti a že nás podpoříte eh, při provádění této strategie, protože Doufám, že je to koherentní dokument a je v souladu se všemi našimi dřívějšími iniciativami. Průmyslový program evropský, jak víte, eh, tak tady máme Evropský fond obhajoby 7. června eh, tohoto roku se rozběhl. A toto je velice důležitý prvek eh, v našem úsilí rozpracovat tento průmysl, pracovat na tomto průmyslu obrany, tak abychom mohli být připraveni, abychom mohli reagovat na bezpečnostní výzvy v Evropě. A pak, co je opět na nejvíc důležité, zlepší to spolupráci napříč jednotlivými sektory a také tedy obranými sektory a také v, mezi členskými státy. Už jsem o tom eh, mluvila, ale teď jenom velmi krátce. Má dva pilíře. Eh, je to výzkum a připravenost, eh, schopnosti. Tento pilíř týkající se výzkumu, tady jsem velice rád, že mohu říct, že už je to na dobré cestě. Máme tady pilotní projekt a přípravné kroky. 90 milionů eur na období tří let. Mm, jsou tady, tady výzva pro tenry už byla nastartována. Jsou to dva konkrétní projekty, bezpilotní systémy a mm, vojáky v budoucnu. Teď diskutujeme diskutujeme o programu na rok 2018, pracovním programu. E, tady bych ráda poděkovala za vaši e, podporu, které se nám dostalo. Bez e, vaší pomoci, a zvláště bez podpory pana Gálera, kteří nás právě podpořil při eh, přirazování jednotlivých rozpočtových položek, by tyto přípravné kroky či tyto přípravné akce vůbec neexistovaly. Takže děkujeme. A součástí tento, tento program eh, povede k eh, výzkumu, výzkumnému programu, který bude věnován eh, programu obrany na příští období. Eh, Vyrožila bych ráda této příležitosti a promluvila o pilíři, který se týká připravenosti. Eh, ten je nový. Tady jde o některé klíčové rysy Evropského programu pro průmyslový rozvoj a obranu, protože toto je novinka, skutečná novinka tohoto balíčku. Tento výbor eh, spolu s eh, SEDE, eh, rozpočtovým výborem a IMCO se o tom bude diskutovat v následujících měsících. Mm, je to poprvé, kdy předkládáme takovýto program, který Evropská komise předkládá takovýto program pro zaobraný, jsou to obrané účely, takže je to skutečný průlom a asi to změní celou situaci, celou hru. Jsou tu dva cíle, které se vzájemně proposilují. Jednak jde o podporu konkurenceschopnosti je e, v evropském obraném průmyslu a proto jsme si zvolili právní e, základ, tedy konkurenceschopnost průmyslu, článek 173. A druhý mm, cíl je umožnit mm, Evropě e, pokročit dále a zajistit svou vlastní bezpečnost a nezávislost. A tady máme tři pilíře této průmyslové konkurenceschopnosti v a to je náš hlavní to je hlavní účel eh, programu, toto jsme navrhli, protože čísla, jenom krátce, čísla mluví sama za sebe. 80 eh, veřejných zakázek v oblasti obrany probíhá na národní úrovni a to určitě vede k různým duplikacím, k neúčinným krokům. Například je tu 178 eh, zbrojních systémů v Evropě. Většina eh, z nich eh, jsou, nejsou interoperabilní, jenom pro srovnání 30 takových existuje ve Spojených státech a musím říct, že je tu více, daleko více druhů helikopter než vlád, které by je v Evropě mohly kupovat. Takže mrháme zdroji a penězi Ehm, evropský parlament odhadl, že náklad tzv. Ehm, non-Europe ehm, v obraném průmyslu dělá něco mezi 25 a 100 miliardy eury ročně. Proto navrhujeme Evropský program rozvoje obrany mm, a sice financování ve výši 500 milionů eur na poslední roky tohoto víceletého finančního rámce, tedy 2019 a 2020. Čeho chceme dosáhnout s tímto programem? Chceme dát nové podněty pro spolupráci tím, že budeme využívat pop teprve evropského rozpočtu pro kofinancování rozvoje eh, obranných kapacit eh, na kterých se dohodnou členské státy eh, a stejně tak jako na jednotlivých prioritách. Tedy členské státy rozhodnou, jaké budou priority. A program je zacílen na pouze na evropské podniky, společnosti. Toto je klíčem, pokud eh, máme zvyšovat naše vlastní eh, eh, kapacity a co je na nejvíc důležité, je uzavírat technologické mezery, které existují ve vztahu k ostatním částem světa. Pole působnosti bude široké, budeme pokrývat fázi prototypovou, a, ale také bychom mohli pokrýt testovací fázi, design, certifikaci a studie. Bude to hlavně ve formě grantu až do výše 20 celkových nákladů na oblast prototypů, 30 projekty PESCO, PESCO projekty, e, to je jako to se navýší na 30%, tedy, ale mohlo by to jít až do 100% jiných rozvojových programů, tedy prototypy na kapacity 20-30%, ale může to jít až na 100%, 100% eh, ostatních akcí. Členské státy eh, by eh, měly, zase co čteme od členských států, ty měly by společně financovat tento rozvoj, ale zároveň by měly přijít se zakázkami. Toto je náš náš způsob, jak chceme dát podnět pro spolupráci eh, členských států v tom sektoru. Nebudeme chtít eh, duplikovat stávající institucionální aranžma, eh, chceme se spolehnout na pravomoce, které byly eh, přiděleny zákonodárci, tak by bylo možné provádět legislativu. A měli bychom být bedliví, neměli bychom směšovat inter, mezivládní procedury s tímto programem. Ráda bych se krátce ještě zmínila o dvou konkrétních bodech, které vím, že už byly diskutovány buď v radě nebo v parlamentu. První. Už pokaždé to opakuji. Tento program určitě není určen eh, jen pro velké eh, členské státy nebo pro velké, eh, velké promyslové sektory. Toto je, a jsme velice rádi, hrdí, že jsme z toho udělali inkluzivní program, který je otevřen příjemcům ze všech členských států, ale chci to říct zcela jasně, neměli bychom tady přicházet s takzvaným georitem. Naším cílem by, mělo zůstat, by měla zůstat účinnost, efektivita průmyslu. A proto chceme podpořit účast malých a středních podniků podniků eh, a chceme také dát podniky členským státům. Eh, o podniky z různých členských států chceme, aby se stavovaly konzorcia eh, a také to je oblast jednotlivých dodavatelských řetězců. Chceme, aby obraný průmysl otevřel své dodavatelské řetězce pro přeshraniční spolupráci a proto navrhujeme určitý díl rozpočtu, část rozpočtu, Eh, ta by měla být věnována právě malým a středním podnikům. Geografická rovnováha bude také záviset na projektech, které budou kofinancovány členskými státy. Takže teď sledujeme diverzifikované projekty, věrohodné projekty, eh, které budou členské státy muset předkládat. Eh, velmi pozorně budeme sledovat návrhy z Rady a parlamentu v této oblasti, protože je to velmi důležité. Musíme vypracovat pravidla, která mm, budou reagovat na naše potřeby. To znamená nejen velký, velký průmysl a nejen velké eh, členské státy, protože to bude eh, klíčový úspěch programu. Za druhé, Jde o něch, o něch 500 milionů eh, eh, rozpo, eh, finanční prostředků, které navrhujeme. Tady bych to také chtěla vysvětlit. Musíme pečlivě zvážit omezený prostor manevrovací v rámci evropského rozpočtu v současném celém rámci. A zároveň víme od samého začátku, že pokud chceme dobrát vážně tuto věc, pokud budeme chtít mít cennou a do, cennou reakci členských států v oblasti spolupráce v obraně, musí musíme být schopni přiřadit evropské prostředky a to musí to být značné eh, eh, eh, částky. To byl jeden z bodů, který přispěl, má přispět ke spolupráci v tomto sektoru. A přestože od samého začátku eh, jsme, nám dostalo plné podpory ze všech členských států, tak toto určitě je něco, co eh, bude na nejvíc důležité pro tyto státy. Takže jsme eh, tak učinili velice, udělali jsme velice pečlivě tím, že jsme smíchali čerst, čerstvé peníze, marže a také jsme nově umístili ustávající rozpočtové položky. Chci zúraznit eh, tuto věc. Eh, chceme, aby, eh, nechceme, aby žádný ze současných projektů byl spožděn. Chceme, aby nebyl, to nemělo negativní dopad na různé programy. Takže mm, to byla dost tvrdá práce, dlouho to trvalo, ale mám důvěru v to, že mm, budeme schopni tento slib splnit. Budeme muset najít pragmatické řešení, tak abychom byli schopni využít těchto posledních dvou let, tedy 2019 a 2020, jako takového testovacího období do budoucna v oblasti, v kontextu obrany. Nesmíme zapomínat, že jak přípravný plán výzkumu, tak průmyslový eh, program rozvoje, oba dva jsou to pilotní projekty. Napomohou nám, a to je také důvod eh, proč jsem o tom s vámi chtěla diskutovat, pomohou nám definovat eh, to eh, eh, definovat řízení, modality, pravidla a tak zjistíme, jestli toto všechno je správný krok do budoucna tedy na příští víceletý finanční rámec. A je to zároveň test připravenosti evropských institucionálních struktur, které budou diskutovat, vyjednávat a doufáme, že se i dohodnou na programech, na novinkách nových programech, e, které se vztahují k obraně. A proto e, si myslím, že tady nemůžeme selhat. Komise učinila e, skutečně bezprecedentní a byl ambiciozní krok ve směru tohoto programu a teď to záleží na spoluzákonozárcích, aby i nadále podpořili, sledovali tuto úroveň ambicí. A vím, že mohu počítat s vaší podporou. tomto výboru, ale také eh, s podporou ostatních. Pokud budeme chtít, aby tento program byl, eh, fungoval, jak řekl pan předseda na začátku, eh, budeme chtít, aby fungoval v roce 2019 a to je velice klíčové, pak budeme muset postupovat velmi rychle. Ráda bych tady poděkovala zpravodajce paní Grostet za to, že předložila velmi ctižádostivou agendu, co se týče načasování a e, toto právě potřebujeme zvláště, protože rada e, e, v estonského předsednictví bude postupovat velmi rychle a mohla by už v listopadu přijít s takovým obecným přístupem, tedy za měsíc. A tady je zásadní spolupráce právě s vámi, s Evropským parlamentem. Můžete počítat s mou plnou podporou, pokusím se odpovědět na všechny vaše otázky. A bude to, pokusím se to udělat spolehlivě a mohu pouze říci, že spolehám na vaši plnou podporu. Jak co se týče průmyslové strategie, tak eh, průmyslového programu obrany. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za všechny informace, za veškeré návrhy, velmi konkrétní a velice pozitivní. Máme zde tedy e, spolu zpravodaje a stínové zpravodaje, jsou tedy také zástupci výboru SEDE a děkuji kolegům za to, že přišli. E, a chci všem kolegům z ITRE připomenout, že hlavní myšlenkou celého projektu, a je to velice důležité z pohledu průmyslové politiky, tak hlavní myšlenku tedy přinesl právě výbor SEDE. Chci vám, kolegové, poděkovat za tento aktivní přístup. Samozřejmě Eh, průmyslová politika eh, také eh, tedy spadá ve výbor, do výboru ITRE, ale v každém případě zástupcům ze SEDE říkám, že jsou vždy vítáni tady a tady je to vyloženě nutné, že jsou zde s námi. To musím zdůraznit. Jsme nesmírně rádi, že jste zde s námi. Já chci dát slovo nejprve Eh, paní zpravodajce, pak zástupcům výboru SEDEK, kteří jsou tady s námi a kteří připravují také stanovisko podle pravidla 54, což je pro nás velice důležité, stejně jako pravidlo 54 samotné. A nyní požádám tedy paní Grostet, aby zahájila diskusi. Děkuji vám, vážený pane předsedo. A Děkuji především paní komisařce Běnkovské, že Eh, přišla, což je dokladem jejího zájmu o průmyslovou politiku v Evropě, ale co je zvlášť důležité, zájem také o obranou politiku, eh, protože si uvědomujeme v jakém kontextu se mezinárodně pohybujeme. Právě v tomto směru mohou ví, eh, zástupci z výboru sede říci mnohem více. Boj s terorismem, zajištění stability v řadě zemí eh, světa, ale také mezinárodní hospodářská soutěž digitální revoluce, která představuje paralelně další hrozby s novými příležitostmi také. Eh, stojíme tedy tváří v tvář průmyslovému programu, který je obzvlášť důležitý, protože si uvědomujeme, jak náročné ty výzvy jsou, ale zároveň si musíme uvědomit, že jsme nositeli růstu v celém světě jakožto Evropská unie. A právě proto, když hovoříme o podpoře obraného průmyslu, ať už v inovacích, výzkumu, vytváření pracovních míst pro všechny naše občany. A právě tady nám umožňuje velké příležitosti interakce obraného průmyslu s průmyslem v civilní sféře. Tento obor musí být dynamický a konkurenceschopný, tak jak to tady zmínila paní komisařka. A Eh, a v této souvislosti je tedy důležité také zmiňovat eh, technologickou excelentnost, která je velice důležitá pro evropské podniky, aby mohly soutěžit s podniky jinde. A zároveň si uvědomujeme, kolik projektů v našem oboru e, probíhá. A musíme si také uvědomit, že některé programy, které jsou poměrně komplexní, e, si vyžadují e, skutečný průmyslový program mm, jako si základnu, která může podpořit eh, spolupráci v Evropě, která dosud chyběla. A proto jsme velice rádi, že tuto příležitost máme eh, a zároveň můžeme také hovořit o průmyslové politice v oblasti zbrojního průmyslu, ale je to také průmyslová politika. vzhledem k tomu, že se to týká obrany, musíme si uvědomit, že se to také dotýká eh, svrchovanosti eh, jednotlivých států, protože státy se snaží tuto svrchovanost aplikovat zvláště v oblasti obraného průmyslu. Paní komisařko, také e, zde z našich e, úvah vyplývá řada dalších úvah, které ve zprávě obsaženy nejsou. A napadá mě právě nyní již jedna důležitá otázka, konkrétně rozpočet, který bude vyčleněn. Zatím jsme nehovořili o období 2019-2020. Ehm, a pro nadcházející rozpočtové eh, období hovoříme o 10 miliardách eur. Ehm, a to jsou tedy následné rozpočty. Ale je také zcela zjevné, že náš parlament, stejně jako naši občané, nevědí, Eh, proč tyto finanční prostředky nemohou jít přímo evropským podnikům, průmyslovým podnikům. Ono je to snadné říci, ale už se to hůře aplikuje v praxi, protože um, Samozřejmě některé průmyslové obory v EU také mají výhody se, ze spolupráce se zeměmi mimo EU a proto bude nezbytné nalézt vhodné formulace, tak aby právní rámec byl skutečně eh, nastaven tak, aby byl prospěšný pro podniky v EU. E, právě to pravidlo, které navrhujete, tedy e, vlastnictví 50%, e, tedy v evropských rukou, to je tedy pravidlo, které sice možná nemá dostatečnou flexibilitu, ale zároveň je nutné, aby takové pravidlo existovalo. A zároveň musíme systém upravit tak, aby bylo možné garantovat finanční prostředky, z evropských eh, zdrojů tak, aby eh, toto bylo spravedlivé pro všechny podniky. A také jsme eh, chtěli zdůraznit, že je nezbytné pomoci malým a středním podnikům, aby měli také přístup k těmto finančním prostředkům. Je totiž nezbytné, aby tento program mohl pomoci celé škále podniku, aby tedy každý podnik se mohl do této aktivity zapojit. A také, a to si myslím, že je zásadní, musíme zůstat flexibilní na, eh, v této problematice, protože nechceme eh, jednat příliš direktivně, což by mohlo nakonec odradit zbrojní firmy od účasti v tomto podpůrném programu. Proto se velice těším na to, co nám můžete nabídnout, tak abychom mohli byli jak být jak flexibilnější, tak zároveň respektovali přístup v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Kolega pan Pasku, který je zde za výbor SEDE. Děkuji vám, eh, že jste nás přizvali na eh, toto důležité zasedání. Já mám celou eh, řadu, nebo konkrétně pět věcí, na které jsem chtěl poukázat. Za prvé, Musíme se eh, dostat z určité mentality. Obraný eh, průmysl byl národní, protože obrana byla národní. To eh, byl způsob, v jakém jsme fungovali. Náš průmysl závisel na zakázkách národních vlád. Teď jsme nuceni opustit ten způsob myšlení a Eh, snažíme se eh, na to pohlednout poněkud internacionálně. Nesmíme před, mm, podceňovat eh, tuhle mentální bariéru, kterou ovšem musíme překonávat. Za druhé, je řada specifikací v té studii, která doprovází ten návrh, je řada příkladů, toho, jak jsou tam dvě eh, hlavní položky a potom 22 podobných, eh, eh, které se snaží zareagovat na nějaké individuální požadavky. Myslím, že bychom měli se snažit zaměřit se na intenzivnější dialog ve vnímání hrozeb a snažit se dosáhnout jakého takového společného pochopení. Hmm, to, to je velice důležité, pokud budeme chtít eh, snížit ten eh, počet věcí, který vytváříme. Za třetí, je nevyhnutelné, že nakonec budeme mít eh, nějaké neevropské části zamontované do toho závěrečného produktu. Dokud evropský průmysl nebude schopen je nahradit, tak budeme muset čelit takovéto realitě a nalézt způsob, jak umožnit, aby nakonec eh, eh, jsme měli tady takovýhle funkční produkt, eh, včetně některých neevropských věcí. Pokud se to tom prostě nedělá v Evropě. Za čtvrté. Když země nakupují zbraně od Spojených států, tak to nedělají jenom kvůli tomu výrobku samotnému ale také eh, kvůli té politické záruce, která s tím přichází. Proto si myslím, že Evropská unie by eh, také se měla nad tím zamýšlet, protože když řeknete, no dobře, eh, toto je velice dobrý evropský produkt, tak kdo mě podpoří, kdybych potřeboval, to je ten politický rozměr. A oni řeknou, no, celá 27, no to znamená nikdo. Proto je nezbytné, abychom eh, eh, spolupracovali na posílení eh, toho vztahu vzájemné podpory politicky, pokud chceme, aby evropské produkty byly atraktivní na trhu. A poslední věc, která už zde padla, a to jsem velice rád, všichni by měli být motivováni, aby se účastnili. Tohle by neměl být zase jiný způsob prodeje eh, svých výrobků do jiných zemí. Já si myslím, že to dobře eh, je pochopeno a myslím, že už jsou tam na to eh, v ustanovení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Zaprvé jste přišel mm, názory výboru sedy jsou samozřejmě pro nás velmi důležité, protože máme společnou odpovědnost za tu věc. Také tady máme stínového zpravodaje eh, výbor, eh, výboru ITRE, pana Pocheho. Máte slovo. Komisařko, vážený pane předsedo, kolegové, ehm, já považuji program rozvoje evropského obraného průmyslu za klíčový pro další rozvoj evropských obraných kapacit. Ačkoliv se společná obrana eh, vyvíjí na evropské úrovni de facto od konce druhé světové války, nemáme pro realizaci ehm, případných vlastních obraných aktivit dostatečné vlastní kapacity. Eh, myslím, že panuje většinová schoda na tom, že Evropa potřebuje daleko více posílit svoji bezpečnost a to vyžaduje nejenom skutečnou politickou vůli, ale i eh, adekvátní finanční zdroje. Ehm, program rozvoje evropského obranného průmyslu považuji za jeden z důležitých nástrojů pro posilování evropské obranné kapacity. A věřím, že má skutečný potenciál nejenom jak zvýšit evropský výzkum, tak i celoevropskou spolupráci v této oblasti. Eh, jsem přesvědčen, že při diskusích o jeho konečné podobě jej musíme vnímat i v kontextu celoevropských aktivit, jako jsou CARS nebo PESCO, tak jak již zmínila paní komisařka. Oceňuji, že tento návrh je velmi věcný a koherentní. Jsem rád, že komise klade důraz na zapojení malých a středních podniků eh, do tohoto programu a myslím si, že v textu nařízení by měly být pevněji zakotveny záruky pro tyto malé a střední podniky. Souhlasím s tím, že včasné nastartování je podmínkou pro to, aby program přinesl nějaké výsledky ještě do konce celého rozpočtového období, eh, takže by měl být spuštěn na počátku roku 2019. Připomínám v tomto ohledu, že Evropský parlament dlouhodobě volá po realizaci konkrétních kroků směrem k posílení evropské autonomie obrany. Příkladem jsou usnesení z roku 2012 i 2016 a několikrát parlament zopakoval, že je připraven podpořit konkrétní legislativní opatření. Toto nařízení počítá s financováním ze stávajících rozpočtových kapitol, což je samozřejmě vždycky velmi citlivé ve vztahu k projektům či programům, jejichž rozpočty mají být kráceny. Ehm, do budoucna by bylo velmi potřeba řešit situaci přímým financováním a samostatnými příspěvky do Evropského obranného fondu ze strany eh, členských států. Jsem přesvědčen, že vedle bezpečnostních a ekonomických přínosů má budování společných obranných kapacit i další významný benefit a tím je posílení důvěry evropských občanů eh, v Evropskou unii a její akceschopnost na tomto poli. Mám asi tři eh, konkrétní otázky. První je hm, trochu provokativní, eh, protože v tom návrhu není zřejmé, zda si je komise vědoma, že Evropský parlament nesouhlasil v červnu letošního roku Eh, ve zprávě Caberon eh, o na eh, zhodnocení financování Horizon 2020 v rámci rámcového programu 9 s využíváním horizont, finančních prostředků, které jsou alokovány pro Horizon 2020 k obraným účelům. V té zprávě to bylo zcela jasně řečeno a není na to jasná odpověď. Potom také to, že pokud nastartujeme ten program v roce 2019, Eh, v průběhu prvních měsíců bude program běžet, když bude ještě Velká Británie stále členským eh, státem Evropské unie. Lze předpokládat, že se do něj přihlásí některé britské firmy ve spolupráci s jinými. Britský zbrojní průmysl je velmi rozvinutý a komise eh, bude při vydávání implementovaného aktu dle článku 14 přihlížet na skutečnost, že zúčastněný členský eh, stát eh, nebude členem po většinu, eh, nebo po většinu času programu. A poslední, předpokládám, že komise už vede jednání se zástupci členských států o podobě programu po roce 2020. A s jakou odezvou jste se setkali ze strany členských států v otázce případného navýšení příspěvků do evropského rozpočtu pro ambicioznější financování v tom následujícím období? Děkuji za pozornost kolego. To bylo na, jménu e, SND. Takže tohle byla reakce za SAD a teď e, bude hovořit e, stínový zpravodaj Zdislav Krasnodemský, který reprezentuje EKR. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já myslím, že všichni přítomní podporujeme snahy komise eh, ve prospěch evropského obraného průmyslu. A eh, tenhle program eh, mu určitě pomůže. A vy jste říkal ale jednu důležitou věc, a objevilo se to i v příspěvcích jiných kolegů, a sice, že ten program by měl být inkluzivní. A teď ty Ehm, některé parametry, eh, které doufám, že se změní eh, v důsledku našich úprav tady v parlamentu, eh, teď, teď se prostě zdá, teď, teď, teď to vyvolává určité obavy, pokud je o inkluzivnost. Obavy, jestli to nebude mít takové slabé stránky jako Horizont 2020, kde 500 nejaktivnějších výzkumných organizací v Evropě dostalo 50 eh, celého rozpočtu ve stávajícím eh, roce. Takže jestli ten program nebude prostě sloužit k tomu, aby eh, ten, to odvětví, který, které už je teď dost koncentrované, to obrané odvětví, ten obraný průmysl nedosáhl ještě větší koncentrace v důsledku tohoto programu. Jestli ten program nebude favorizovat nadnárodní korporace evropské, A, a, a samozřejmě e, e, vím, že tady e, chcete účast alespoň tří podniků, ale otázka je, jestli by tady nemělo být zavedeno ještě kritérium zeměpisné různorodosti. nebo jestli by se tam do těch subjektů, které by se nemohly, mohly účastnit toho programu, například výzkumné instituce když se povídá o, mm, když se tam hovoří o eh, malých a středních podnicích a jejich podpoře, jestli by se tam neměly dodat eh, ještě eh, podniky se střední kapitalizací, middle cap. A ještě jedna věc, ten program se, se spojuje s PESCO, se strukturální spoluprací. je zřejmé, že eh, tady budou projekty v rámci stále spolupráce, ale jak víme všichni, ještě tady nemáme eh, principy eh, organizace práce PESCO, takže nevíme, které země se rozhodnou k takovéto spolupráci. A proto se mi zdá, že ty dvě iniciativy by spolu neměly být provázány. Děkuji. Nám děkuji za příspěvek váš a Teď eh, pana, paní eh, Gíring eh, nahrazuje pana Riketa, který je stínovým zpravodajem za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Dominik Rikre lituje, že dnes nemůže být přítomna eh, této účasti eh, o programu Evropského obraného průmyslu. Nejprve bychom rádi pogratulovali komisi za rychlej a dobře načasovaný návrh týkající se eh, nového aranžma tzv. Evropského obraného fondu. Tento návrh je klíčovým nařízením pro posílení evropské spolupráce a integrace. Eh, je, měli bychom mít jasno v jeho cílech. Je zacílen na optimalizaci výzkumu, vývoje, transferu a prototypování eh, v, eh, na poli obrany a je to fond ve výši 500 milionů eur do konce víceletého finančního období. Co se týče e, ekonomiky, e, mluvíme také o harmonizaci těchto politik a o evropském vojenském e, komplexu, který bude konkurenceschopný na světovém trhu. Existuje úsloví, že dobré věci mohou pocházet ze špatných a přesto, že přijdeme o značnou část obraného sektoru, Brexit bude příležitostí posunout se kupředu rychleji a dále. Teď eh, musíme dát dohromady naše úsilí, abychom definovali společné cíle a prostředky. Eh, financování eh, našich evropských obranných kapacit je skutečně prvním krokem k tomu, že poskytneme Evropě prostředky, aby se rozvíjela, ale aby vážným způsobem koordinovala obranný program, obrané programy a zároveň je to první krok pro rozvoj skutečně evropské vůči role, která bude inovovat a která udrží technologické výhody. A navíc mm, to bude mít takový eh, dopad na evropskou ekonomiku, na naši konkurenceschopnost a společnost. Ehm, stojí za zmínku, eh, že mm, mm, tyto evropské komplexy ve Spojených státech, digitální prostor a telekom ehm, se také rozvíjí. Ehm, tyto fondy by se měly zvyšovat, měly by optimálním způsobem fungovat, proto koordinace na evropské úrovni a spolupráce s komisí a členskými státy je klíčová Stejně tak, jako je důležitá si seznam prioritních projektů, eh, které budou způsobilé do financování, jež bude jednomyslně podpořeno všemi členskými státy. Eh, paní Riket má dvě otázky. Podíváme-li se na zdroje, eh, zdroje a financování tohoto programu 145 milionů eur, je, eh, eh, by mohlo být představovat problém. Můžete prosím zdůvodnit tento, eh, legitimizovat tento zdroj financování? A za druhé, jak nahlížíte na takové smíšené řízení mezi komisí a členskými státy? Jak vidíte tuto souhru? Děkuji. Thank you, madam. Děkuji. Paní kolegyně další, pan Butikofer, který je stínovým zpravodajem za zelené. Děkuji, pane předsedo. Je to novinka, kterou jsme tady konfrontováni. A když souhlasím s um, motivací, pokud jsem správně pochopil, Komise si přeje um, podnítit spolupráci, ale nesouhlasím s přístupem, který komise zvolila. Diskutujeme o lepší strategii výdajů a to po mnoho let. Aniž bychom toto kdy realizovali. Dokonce ani eh, nevymáháme směrnici o veřejných zakázkách, eh, která eh, vlastně už zobrala platnost před osmi lety. A teď nám bylo řečeno, že když vezmeme peníze z evropského rozpočtu a budeme, když je budeme sdílet se členskými státy, eh, tak dosáhneme problému. Já o tom opravdu pochybuji. Pokud, eh, když byl zřízen eh, pro to, abychom obhajovali, obráň, eh, podpořili veřejné zakázky, tak to bylo stejná věc, kterou nám říkali, ale nenastalo to. Obávám se, že skutečný průlom nastane pouze tehdy, když členské státy budou přesvědčeny o tom, že by měly spolupracovat, než že budou spolupracovat jenom tehdy, když to budeme financovat nebo kofinancovat z Evropské unie a mimochodem 250 milionů ročně na dvouleté období, to nemění celou situaci. A když se podívám na některé konkrétní eh, body, tak mám další pochyby. Projekt, který splňuje veškerá kritéria, která jsou v tomto seznamu by byl tak vynikající projekt, že eh, ani nevím, proč by bylo zapotřebí do dalších dodatečných evropských peněz, aby eh, se mohl nastartovat. Konkurenceschopnost je pouze výmluva, omlouvám se. Všichni to víme. Bývá to využíváno, protože eh, to má poskytnout právní základnu eh, pro eh, to, co navrhuje komise, ale ne proto, že bychom potřebovali evropské peníze pro podporu konkurenceschopnosti. Na jedné straně eh, prodáváme více zbraní do světa, než bychom měli, a na straně druhé si myslím, že kdybychom snížili tyto výdaje, to by napomohlo konkurenceschopnosti, protože my máme příliš velké výdaje, takže i nekonkurenceschopné společnosti eh, jsou, si dobře žijí z peněz daňových poplatníků, takže pokud chceme konkurenceschopnost, tak vydávat více, to není eh, cesta kupředu. A také eh, jsem si myslím, že je to velmi negativní návrh, že by, by měly být vzaty peníze z Connecting Europe Facility aby toto bylo financováno. Eh, Pokud eh, to myslíme vážně s evropskou ekonomikou a eh, průmyslem do budoucna, tak nemůžeme podpořit obranný sektor tím, že vezmeme peníze z toho, této facility Connecting Europe plus ještě peníze ze satelitního navigačního programu. Satelitní navigační program ten je předpokladem dobré spolupráce v oblasti obrany. Proč bychom měli brát peníze z jedné kapsy a předávat je do druhé? To nemá smysl. Věřím, že bychom měli zvolit jiný přístup a přinutit opravdu členské státy, aby spolupracovali, to je pravda, aby se udělalo společně více, ale jsou tu ještě jiné prostředky a e, jenom další kolo pro e, lobby, e, to není pro ta cesta opředu. Děkuji, pane kolego, za vaše poznámky a další stínový zpravodaj má slovo za GUE. Kolega Neoklis Sirikiotis. Máte slovo. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, nejprve řekl, paní komisařko, vás nejprve přivítal v našem výboru. Vy jste prezentovala nejprve průmyslovou politiku a pak jste mluvila o eh, novém programu obraného průmyslu na způsob, jakým je eh, prezentován. Tady se vlastně ruší veškerá um, úsilí podpořit průmysl. My jsme proti tomu nejenom ehm, proti samotnému postupu, protože tento ehm, obranný program znamená začátek ehm, nových postupů, které povedou k militarizaci Evropské unie. Vy žádáte o investice na poli obrany, tak aby se posílil Celý, celá oblast obrany navrhuje se vytvoření permanentních vojenských struktur a Evropský obranný fond 38,5 miliard z rozpočtu do roku 2020 až 2027. 5,5 miliard ročně, e, abychom měli vojenské zařízení, abychom e, ještě posílili obraný průmysl a mm, podpořili obranu jako takovou. To všechno jde v opačném směru, než mm, to, eh, co nám umožňuje naše eh, ekonomika, co si přejeme pro společnosti v Evropě dnes. A eh, Tyto fondy vlastně už byly vyňaty ze z konkrétních programů rozvoje a řeč, přeřečník už o některých z nich mluvil. A protože tady je k dispozici takový fond. Proč ho co nejvíce nevyužijete k tomu, abyste podpořili reindustrializaci v Evropské unii, eh, tak abychom opět eh, měli sociální vývoj, zvláště rozvoj zvláště na jihu? Eh, ten, je, ten trpí ekonomickou krizí. Proč nevyužít tohoto fondu tomu, abychom dosáhli rozsáhlé strategie zaměřené na průmysl. E, to vše by bylo založeno na inovacích a technologiích a dalším rozvoji, jak jste řekla ve svém úvodním příspěvku. Znamenalo by to nové příležitosti pracovní a posílilo by to nový e, rozvoj ve prospěch společnosti a nevedlo by to k vojenskému průmyslu a k výzkumu ve prospěch pouze e, nadnárodních společností. pro obraný průmysl, to by nebylo ve prospěch Evropské unie a mělo by to katastrofický dopad na eh, národy. Občané dnes potřebují politiku rozvoje, ekonomika eh, by se měla zintenzivnit, měly by se podpořit malé střední podniky a měli bychom bojovat proti chudobě. Nepotřebujeme eh, prostředky na války. To by totiž znamenalo, chcete eh, posílit intervencionistickou politiku na, v mnoha oblastech, eh, kde dnes eh, zuří války. Očekáváme od Evropské unie, že se ujme iniciativy a že půjde do plné demitalizace, že podpoří posáhlou strategii a že půjde o reindustrializaci Evropské unie, tak abychom posloužili potřebě společnosti a ne potřebám válečného průmyslu. Děkuji. Thank you, colleague. Děkuji vám, vážení kolegové, za vaše poznámky. E, tímto uzavírám kolečku mezi našimi stínovými zpravodaji a zástupci politických skupin a nyní se dostávám k seznamu řečníku. Pan Salini, prosím. E, vážený pane kolego, prosím, hovořte maximálně dvě minuty, protože seznam je dlouhý. Yeah. Thank you. Ma due osservazioni veloci allora. Eh... Já mám jenom několik málo postřehů, tedy eh, za prvé eh, ke struktuře priorit eh, tohoto programu. Zásadní body tady již zmínila paní Grostet. K článku 7 Návrh odkazuje na 50% e, podíl. My se musíme zaměřit na priority programu, tedy na jedné straně striktně politická povaha tohoto programu, e, Obraný průmysl souvisí s obranou politikou logicky, eh, tedy musí především o vytvoření eh, pozitiv, kvalitní eh, obrané schopnosti. A pak máme ještě čistě průmyslovou stranu a 50% podíl vlastnictví vnímám jako rigidní, jak to naznačovala paní Grostes. To znamená, že model zástupný, který používá například lesen, by byl více vhodný. Tedy know-how musí být v Evropě, dopad musí být v Evropě a e, také hlavní zaměření musí být také v Evropě a nesmíme ale příliš rigidně vnímat celé vlastnictví. Pozitivní eh, účinky by měly být pocitovány v Evropě a malé střední podniky by to měly tedy pocitovat rychle. A to je nám blízko. Tak ale definujeme takový malý a střední podnik? V tomto smyslu je důležité je um, vysvětlit, protože země, každá země má trošku jiný Eh, pohled na malá střední podniky, jinou definici, tak musíme si dát pozor, aby to lidé neobcházeli. Děkuji, kolego. A další řečník, eh, pan Marton. Ano, děkuji mnohokrát. Já tady vystoupím eh, trošku stručněji, než jsem původně chtěl, ale přitom bych také mohl hovořit ze široka, jako ostatní. A jenom pár záležitostí. Samozřejmě pro eh, obranu je důležité mít obnovenou strategii eh, průmyslové politiky v Evropě. Já bych se rád zaměřil na eh, dvě Eh, otázky, tedy mimo evropské otázky eh, a pak eh, intraevropské záležitosti, které zde selhávají úlohu. Klade si otázku, jak vytvářet průmyslovou politiku pro EU, jak ji vůbec vytvořit, pokud není politická vůle. Ta vůle to determinuje, protože už 40 let průmyslová politika v Evropě a také průmyslové politiky jednotlivých členských států Eh, obsahovala jenom to, že se průmysl eh, prostě prodával, ten, který byl dříve znárodněn tak se prodával do soukromých A musíme si uvědomit, eh, a to se netýká jenom mojí zemí, ale víme společnosti jako Siemens, Alstom, a e, Vin Kantier, který e, opět skupuje podniky, ale uvědomme si tyto e, operace, jakožto fuze a akvizice, vlastně utvářejí průmyslovou politiku. A nakolik má Evropská unie nástroje, aby bojovala proti těm mastodontům jako Číňanům a americkým korporacím, jak eh, se proti nim bránit. Uvědomme si, my jsme všichni uzavřeni proti nim. A mm, pokud chceme podporovat evropskou dimenzi, tak uvědomme si, to je jediná cesta, žádná alternativa neexistuje eh, protože eh, je potřeba, aby naše podniky spolupracovaly, protože jinak budou pohlceny většími podniky. Hm, a představme si, že tady se utváří pravidla konkurence, pravidla hospodářské soutěže. A já eh, nebudu hovořit příliš dlouho, ale aspoň ty dvě minuty mi dáte. Ale řekl jste méně než dvě minuty a už jste je překročil. If, if we've got some... you... Pokud eh, nám zbyde volný čas ještě na konci diskuse, tak vám dám ještě jednou slovo. E, možná e, ta situace nastane. Uvidíme, jak nám to půjde. 30 vteřin, prosím. E, já tedy aspoň uzavřu, že jste si na mě zasedl. On l'a dit répété Musíme tedy zopakovat, že Evropská unie musí eh, eh, jakožto referenci využít celosvětový trh a pak rozhodnout, zda vůbec naše podniky jsou schopny fungovat a konkurovat, co se děje například v železnicích v Číně a tak dále. Ehm, a já tady hovořím o odpovědnosti států a francouzský prezident hovořil o průmyslové politice, která zavádí uhlíkovou daň přímo na eh, hranicích Evropy, ale to je takový test. A jak to dopadne? Já tady už opravdu končím mohou členské státy eh, následovat takovéto aktivity. Máme tuto schopnost? Vážení kolegové, máme další zástupce na seznamu, kolega Galer, eh, zástupce podvýboru SEDE. Jsme rádi, že jste tady s námi. Děkuji. Já už jsem to řekl mnohokrát. Paní komisařko, eh, vážím si vaší práce v, eh, v oblasti obrany a jsem velice rád. Prokázali jste skvělou politickou vizi a odvahu Eh, například legislativní návrh pro eh, program rozvoje obraného odvětví vnímám velmi pozitivně a eh, tady bych velice rád na to navázal. A e, také jsme velice rádi, že máme e, také programy, které jsou financovány převážně z členských států. Komise reagovala na požadavek parlamentu, aby tam byl společný závazek, tedy aby se na tom podílely také členské státy, aby docházelo k interakci výzkumu a vývoje, aby existovala podpora výzkumu ze strany členských států, konkrétně na projekty zadávání veřejných zakázek. A tady je důležité, aby společnosti měly lepší vybavení, aby i ti vojáci měli eh, eh, lepší vybavení, aby se využívalo třeba průmyslových dronů a podobně. A já bych tady ještě, paní komisařko, zmínil obavu, kterou cítím eh, tedy někteří kolegové spochybňují kompetenci EU v obrané oblasti a já podporuji ale váš přístup, tedy eh, mít tedy eh, bod 173 jakožto právní základ. Zcela jistě nemůžeme pochybovat o právním základu pro průmyslovou politiku EU, ale co třeba, kdybychom tady doplnili ještě širší politický rámec odkazem eh, bod, na bod 2.1 TFEU, což bychom mohli ještě podtrhnout v obrané oblasti a tady bychom mohli rozptýlit poznámky poznámky všech kritiků a zároveň by nám to umožnilo rozšířit kompetence s tím, že EU bude definovat a implementovat společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, včetně politiky obrané a poslední 2,5 25 eh, a bude mít kompetenci provádět aktivity k podpoře, koordinaci nebo doplnění kompetencí členských států. Samozřejmě to v kompetenci členských států, ale my jsme oprávněni to ještě doplnit, podpořit. A myslím si, že na eh, základě bodu 2.1 eh, a 2.1.7.3. Děkuji. Paní Toja, místo předsedkyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu věnovat především o e, průmyslové politice, protože kolegové tady zmiňují další prvky. Jenom velmi stručně jsem vděčná paní komisařce, že přišla, protože konečně se průmyslová politika dostává na seznam priorit. Je to velice pozitivní a zdá se mi, že dosud jsme se omezovali na diskuse o průmyslové politice, jakožto součásti centrálních politik, ale nyní vidíme, že je důležité, aby probíhala také spolupráce s průmyslovou politikou a to je náš první cíl. A zároveň si uvědomujeme, že se také setkáváme s nejdůležitějšími Ehm, předními společnostmi, kde potřeba posílit globální pozici eh, eh, tváří v tvář v konkurenci, eh, protože ehm, ta hospodářská soutěž probíhá také uvnitř EU, nejenom mimo EU a představme si, existují ještě malé střední podniky, které potřebují finanční podporu a Eh, tak, aby nabídly přidanou hodnotu a právě eh, tou přidanou hodnotou by bylo možné je zapojit do mezinárodního i evropského hodnotového řetězce. Samozřejmě to není snadné, a v některých našich zemích eh, právě ty malé střední podniky tvoří jakousi průmyslovou krajinu a je potřeba, aby se mohli účastnit programu Horizon a dalších a tam by mohli dále inovovat a také integrovat eh, svůj podíl eh, tak aby mohli zajistit eh, také teritoriální a sektorální hodnotový řetězec. Také musíme podporovat digitální revoluci s tím, že bude průmysl spolupracovat také s technickými službami. A když hovoříme o podnikání ve službách, tak i ty služby si žádají určitou integraci a tuto transformaci musíme eh, podporovat také formou vzdělávání, protože řada zemí eh, má typy školení a vzdělávání, eh, které mohou tímto způsobem na pomoci tím, že posílí naši průmyslovou a obranou politiku. Školení a vzdělávání má velký význam dovolím si na úplný závěr říci, že očekáváme, že se to promítne do konkrétních cílů a operačních cílů. Děkuji. Další řečník, také za výbor sede, děkuji. Pan Líč. Eh, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem tady z Evropské sociální demokracie a ta se uh, zasazuje uh, za evropské vojsko a za sdílení a uh, sil a kapacit. Tu otázku vidíme úplně jinak, než tak, jak ji teď vykládáte vy. Ty velké výzvy spočívají v tom, že evropský rozpočet se tady používá, ale národní státy eh, si pořád mohou stanovovat národní eh, vývozní podmínky. Teď jsme schválili eh, zprávu tady ve, v parlamentu, že potřebujeme evropskou vývozní směrnici a, a nějaký takový světový seznam exportu. A, a mm, prostě tady vůbec nemůže být, aby tady nebyl souhlas Evropského parlamentu u toho. Tady vlastně jde o inovativní sdílení a vůbec se tady ale nehovoří o tom, a s panem Junkerem o tom, když si hovořil, je otázka konverze. Mm, podívejte se na tu práci, kterou děláte, ale některé podniky budou muset eh, se eh, přezbrojit. Už místo 15 tanků dělá jenom dva a další 15 další podniky potřebují eh, podporovat výzkum, aby se politicky vůbec Mm, jsme se mohli přihlásit k tomuto procesu. Proto já jsem proto, abyste šli eh, směrem ke konverzi. Aby o, o, se tady opravdu došlo k nějakému sdílení, ale mm, aby tady eh, mm, jinak nevím, jako, eh, proč bych jako evropský poslanec měl vzdávat rozpočet, když se pořád moje spolurozhodování omezuje. Děkuji. A teď pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Uh, ono, uh, to se tak akorát uh, hodí, můžu navázat přesně na kolegu Líce. Nevím, uh, čemu se mám divit víc, když slyším návrh komise. A také, když uh, tady sleduju tu debatu v tomto výboru. Prostě ty eh, eh, zázračné věci, které si eh, slibujeme od tohoto fondu, už vzhledem k omezeným rozobraným rozpočtům ta lehkost, ze kterou se tady hovoří o příštím rozpočtovém rámci, ten kontext, ono těch 500 milionů, jak se má nahnat, no tak to už mě teď bolí a kolega aby Abitkofer na to oprávněně poukázal je ten odpor na rozpočtovém výboru, nejenom na rozpočtovém výboru, bude nemalý. A za třetí je ta bezstarostnost, ze kterou se tady hovoří o budoucích finančních otázkách. Dámy a pánové, my tady za Brexitu, kvůli Brexitu přijíme od druhého největšího netopláce a Zatím si tady nikdo eh, nedělal starost s tím, že by eh, se eh, řeklo, no to je rozpočtový, mm, rozpočtová položka, ze které můžeme škrtnout pár milionů za regionální politiku nebo obranou politiku nebo mm, něco takového kvůli Brexitu. Ale v rozpočtovém <clears throat> procesu máme vždycky mm, to samé eh, musíme si eh, udělávat, eh, dělat rezervy, abychom mohli reagovat na nepředvídané. A když můžeme sáhnout do evropského rozpočtu, když si myslíme, že je to úkol EU, tak řekneme ano. A paní komisařka říkala, že členské státy do toho měly jít s výraznými silami, tak tak to, já si dělám velké, eh, velké obavy. Takže nakonec bychom ten eh, rozpočet eh, nenavýšili, nenavýšíme v příštím MFF, ale budeme muset financovat tyhle ty cíle nějak jinak. Spousta těch programů, nebo velká část toho se bude financovat mezivládně a omezí se rozpoč- rozhodovací pravomoc naší sněmovny a Mířil jsem se už s tím, eh, s tím výběrem. A vzhledem k tomu, eh, co eh, někteří kolegové chtějí ukořistit pro svůj vlastní obranný průmysl, no tak děkuji teď paní Lézing. Také z výboru sede. Děkuji. Já souhlasím s oběma předřečníky. Myslím si, že občané musí být otevřeně informováni o tom, kolik eh, miliard, od, o, o, o kolik tady jde, odkud to má přijít a eh, o kolik méně bude k dispozici do budoucna. Ale o, o tom já jsem vlastně vůbec nechtěla hovořit. Já jsem také beze slov a, a eh, sice a, z toho, jak se tady ohýbá právo. A, v Německu eh, se říká, co se nehodí, se udělá nějak tak, aby se to hodilo, ale my eh, tady eh, hovoříme o obraných kapacitách, bezpečnostné strategii, vojácí budoucnosti a tak dále. Hlavně, aby o tom rozhodoval výbor ITRE. Zákaz financování to bychom mohli obejít podle eh, příslušného eh, paragrafu. Eh. Už v roce 2016 jsme řešili a odsoudili je takovou obdobné konfliktní situace. Přeskum právního aktu Unie ukázal, že jsou zde dvě věci. A ta jedna lze tu, tu jednu lze považovat za hlavní a tu jednu za vedlejší, tak je třeba vybrat právní základ podle té hlavní. Já si myslím, že tady máme bezpečnost a obranu. V určité fázi předseda, předsedové McAllister a Fotiga si mysleli to ano, a řekli, že vzhledem k tomuto, k této odpovědnosti, by eh, to mělo dostat eh, a afet a SEDE. Takže chci eh, položit následující otázku. Jak byste věděla, viděla vy ten právní základ k tomu, eh, pro tento fond eh, vzhledem k tomu eh, v rozhodnutí Evropského soudního dvora příslušnému. Děkuji. Pan kolega Kohlíček, pan místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Slyšel jsem zde jeden úplný nesmysl. Posílením obraného průmyslu se budeme bránit proti terorismu. Prosím vás, to zapomeňte, to je hloupost ano? pak jsem tady slyšel velice zajímavou věc one hundred and seventy five systémů zbraňových existuje v rámci evropské unie. abychom je sjednotili na to nepotřebujeme nějaké zvláštní dotace na to potřebujeme jednání mezi jednotlivými výrobci. a podpora malých a středních podniků to je směšná záležitost. ve spojených státech vyrábějí zbraně velké firmy. a jestliže chcete prospět průmyslu potom dejte prostředky nikoliv tak že je vezmete na connecting europe facility nebo na satelitní navigaci protože to potřebujeme pro rozvoj průmyslu ale vezměte ty prostředky jinde protože prostě eh, jestliže ochudíte tyto dva programy potom vezmete průmyslu a stavebnictví pracovní místa. A ještě jednu takovou drobnost. Pokud chcete skutečně něco pro průmysl udělat, potom udělejte program na nové materiály, ať už kovové nebo nekovové, a na elektroniku, protože prakticky ve všech systémech, ať už jsou průmyslové nebo jsou to systémy zbraňové, máme spoustu materiálů, které dovážíme a dovážíme je od indických společností od čínských společností od společností ze spojených států a ty potom samozřejmě ovlivňují co s těmi materiály budeme dělat. zejména spojené státy v tom mají bohatou zkušenost. děkuji. Much, děkuji pane kolego. paní ernst? No, no, no, ta no, Výborně, to se hodí. To se hodí k diskuzním příspěvkům posledním. Musím upřímně říct, že jsem úžasla, s jakou uvolněností eh, jste tady mluví o něčem, co před mnoha lety bylo považováno za nemyslitelné. Určitě i tady na evropské úrovni to je zbrojení. Proč, o co tady jde? To není jenom nějaká průmyslová politika, která je teď oslavována, má být posílena, ale je to finanční podpora vojenského průmyslového komplexu z prostředky EU místo průmyslové politiky. A vy peníze berete, řekněme si to jasně, z Connected Europe, berete peníze z klimatické ochrany, berete peníze z jiných projektů, které by byly smysluplné. A právě jsou to výzkumné projekty dáváte je sem. A ne, e, jediné slůvko nebylo řečeno, a to mě také zlobí, jak se zachází s Brexitem. Když eh, se tak podíváme na ty prostředky a víme, že eh, se dojde k velké ztrátě prostředků, jak to budete chtít kompenzovat, nebo jak vůbec chcete s tímto zacházet, eh, co to je za, za, za co to jsou za počty tady? Máte v úmyslu ty prostředky se z fondu soudržnosti, na to se ptal jiný kolega, máte v úmyslu tyto prostředky krátit, nebo prostředky do zemědělství, nebo na ochranu životního prostředí? Myslím si, že otázka, která tady vůbec nebyla zodpovězena, je, e, čím se legitimizuje e, takovýto úmysl, který jste tady předložili. Když se podíváme třeba na Jižní Evropu, ano, tam například průmyslová politika je nezbytná, e, protože po celá léta se celé části Jižní Evropy deindustrializovaly, a to s podporou EU. A my teď potřebujeme veřejné investiční programy do infrastruktury, eh, zacílené inovační programy, které usnadní eh, život lidí, eh, únosnost v oblasti životního prostředí, sociálně-ekonomický obrat a také jiné veřejné eh, služby sociální, tak abychom vůbec mohli mluvit o sociální pilíři. Musím skutečně říct, že mě to šokuje, s jakou ehm, ehm, uvolněností, s jakou ehm, uvolněností tady vůbec mluvíte o tomto tématu a s, jakou, s jakým nedostatem kompetentnosti eh, se tady, eh, to tady tento úvod udělala paní komisařka. Děkuji. Tak to je, tak byl ukončen seznam našich řečníků. Teď bychom rádi požádali paní komisařku, aby odpověděla na otázky a aby učinila poznámky. Děkuji velmi. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za všechny vaše eh, příspěvky, za vaše mm, otázky, mm, podněty. Pokusím se na ně eh, reagovat v blocích, ale doufám, že se mi podaří reagovat na většinu z nich. Mm, asi se nebudu moci dotknout dalšího víceletého rámce finančního, protože, jak jsem řekla, to by mm, eh, nebylo dobré pro tento program. To se týká dalšího finančního rámce, ale teď diskutujeme o 500, mm, programu s 500 miliony. Tady jste se kolik, o kolika miliardách tady mluvíme. Teď mluvíme o 500 milionech na dva roky 19 a 20, ale Pokusím se reagovat na většinu vašich otázek. Za prvé, jak právě eh, řekla, správně řekla paní Grostet a ostatní eh, poslanci, dosud to byla otázka národní svrchovanosti. Musím vám říct, že za poslední tři roky jsem zaznamenala, zvláště v radě, velký průlom. Všechny členské státy, všechny, 28 členských států, včetně Velké Británie, je velmi, se velmi zasazuje za nový program. Dokonce i Ministerstvo obrany Velké Británie, když jsem, pokaždé, když jsem se účastnila Rady bezpečnosti na setkání ministru obrany, tak tam vždy vyjádřili potřebu, vyjádřili svou podporu to, pro tento program. Takže všichni jsou na této straně. Náš dlouhodobým cílem je strategická autonomie je ehm, uzavření technologické mezery jako odezva na externí a interní eh, hrozby. Ale zjistili jsme během diskusí s eh, zástupci průmyslu členských států, že musíme začít od eh, konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Jak řekl pan Gutikofer, byly to pokusy posílit spolupráci mezi členskými státy ale poprvé eh, jsme v situaci, kdy máme plnou podporu eh, pro samotnou myšlenku a zatím Eh, se skrývá naše nemyšlenka eh, vložit nějakou, ne, nepříliš mnoho do tohoto sektoru, ale jsou to určité obnosy evropských peněz, tak abychom otestovali, jak to bude fungovat, protože to by možná mohlo být eh, podnětem. Ono to není mnoho peněz pro tento sektor, to nejsou peníze, které by toho mnoho změnily a tady chci reagovat na všechny vaše otázky, které se týkaly rozpočtu. Ale poskytne nám to a tady jsem v tom velmi optimistická po svých diskusích eh, s celou řadou aktérů, eh, jsem to zmiňovala. Eh, jsem optimistická v tom, že těchto 20 nebo 30 finančních prostředků budou mít um, obrovský dopad, bude to znamenat veliký průlom v tomto sektoru. Věřím v to skutečně jak někteří z vás zmínili, minimálně dva členské státy, to musí být minimálně tři podniky, které se budou účastnit projektu. Projekt musí být v souladu s prioritami, které byly definovány členskými státy. Projekt bude vybrán kvalifikovanou většinou v eh, členských státech a proto eh, účast malých členských států, doufám, bude také o ní postaráno. Takže snažím se být v této fázi co nejpragmatičtější a Jistě, že to byla obtížná volba i pro nás, eh, podíváme-li se na rozpočet. Ale teď vám mohu říct, že jsem opět optimistická v tom, že eh, tyto umístěné položky eh, nebudou mít dopad na dobrou implementaci programu. Některý z vás, pan Vitikofer, zmiňoval programy, za které jsem zodpovědná já, Galileo a Kopernikus. Myslíte si, že bych eh, mohla poškodit své vlastní programy? Ne. Ale proto je tady několik rozpočtových položek a marží, protože to jsou pouze marže. Mm, eh, mm, eh, je tady, ani, jedna, ani nic nepřekračuje těch 10%. Stropu je tu jedna, dvě, tři, čtyři, pět bodů, kdy se pokoušíme pozbírat mm, ty peníze, diskutujeme, diskutovala jsem o tom se svými kolegy komisaři, ale Omezení současného rozpočtu jsou známa. Musíme však najít řešení v, rámci, v tomto rámci a doufám, že se nám podaří najít dobrý kompromis spolu s vámi, protože si myslím, věřím, že to za to stojí. I ekonomický dopad ehm, obraného průmyslu je obrovský v Evropě. Jsou to miliony pracovních příležitostí budoucnost ADP některých členských států, dlouhý eh, hodnotový řetězec malých podniků. Takže o tom to přemýšlíme. Navrhujeme omezit eh, tyto, aby se to omezilo pouze na podniky evropské. Eh, a to potřebujeme dvě kritéria. Lokalizační kritéria to jedna je identické pro přípravný program, vyžaduje to, aby tady byly infrastruktury připraveny a další zdroje. Ty musí být eh, umístěny v Evropské unii. A druhý bod, eh, účinná kontrola 50 eh, Vím, že tato kritéria podílu že jsou dost kritizována a je obtížné je implementovat, ale proto to vás také eh, prosím, eh, abyste něco navrhli. Je to vaším úkolem, vaší rolí. Eh, neříkám, že mám křišťálovou kouli a že znám řešení na všechno, ale potřebujeme opět zajistit účast malých středních podniků a malých členských států. Nejsem moc pro no, takzvaný georitem, Možná bych řekla teď pár slov v polštině. E, obejmujący ten program musí samozřejmě eh, eh, zahrnovat všechny eh, země, větší i menší. Vy jste, pane poslanče, hovořil o středně velkých firmách, ale my jsme řekli střední podniky. A v části střední a východní Evropy jsou tam takové firmy, tam nejsou velké firmy. Ale prostě takovéhle firmy, Eh, tam jsou, eh, ten program je pro ně i pro ty země naprosto eh, dostupný. A to, co tady musím říci, je, že musí tam být zainteresovaný ten členský stát i jeho firmy. Já se budu snažit udělat takovou tour po Evropě, i když s řadou firm z řady zemí už jsem v kontaktu, ale chtěla bych, aby podniky z těch zemí, ne z těch největších, z té první linie, ale z co největšího počtu eh, zemí, eh, kde existuje obraný průmysl, aby tam ty podniky byly alespoň dobře informované, velmi dobře informované o eh, principech programu, o tom, jak je bude možné využít. Protože to určitě bude velmi přínosné pro ty středně velké podniky a pro ty, které se zatím neúčastnili takovéhoto projektu. Um, on, on, uh non-EU eh, Ke společnostem, které jsou mimo EU. Ano, eh, samozřejmě tam k tomu padly, myslím, dvě otázky. A jak jsem řekla, eh, přínos programu je otevřen projektům, a podnikům eh, založeným v EU. A v současné době, když jsou tedy eh, založeny ve Spojeném království, tak na to nárok mají, ale další výsledky budou záviset na dalším vyjednáváním a to už má v rukou Michel Barnier a už to komentovat nemohu, jenom eh, tolik, že mnohokrát jsem zaznačila, když se britští ministři vyjadřovali pro tento program, poprvé, zatímco dříve bylo Spojené království proti obrané spolupráci, teď se zdá, že tomuto programu konkrétně fandí. A k horizontu 2020 eh, v úvodu sdělení, které doprovází tento program, eh, jsme velmi jasně uvedli, že budoucí evropský výzkumný program by měl být oddělený od rámce FPI, a to ať už v rozpočtu, postupech, pravidlech. A samozřejmě to by si zasloužilo podrobnější rozpravu a myslím, že to ale jasné. Co se týče PESCO, tak k tomu se vyjadřoval také pan Krasnodemsky. Jak víte, náš program je od PESCO oddělený ale také vím, že členské státy mnohokrát žádali o propojení s tímto programem. My jsme to propojení nechtěli, ale chtěli jsme nějak zareagovat pro omezený počet produktů, protože ne všechny projekty PESCO by se kvalifikovaly na tento program. Například infrastruktury se to netýká, protože to se zaměřuje pouze na technologické projekty. Ale Eh, na základě konzultací s členskými státy jsme se rozhodli zvýšit podíl spolufinancování na nějakých 30 Teď zatím nevíme, eh, jaké projekty se tam objeví. Eh, zatím se k tomu nějak ani nevyjadřuji, ale mohu říci, že Bosko vznikl a také mnohokrát byl zmíněn také po, ze strany polského ministra do, obrany, že by tam nějaké napojení být mělo, tak jsme se snažili na to zareagovat. A ah, Ano, právní základ. Já jsem to chtěla nechat na konec. Musím říci, že rozumím vašemu úhlu pohledu a do značné míry ho sdílím, ale analyzovali jsme to také z právního hlediska a to velmi důkladně. My jsme se podrobně zaměřili na různé právní varianty. Jsme přesvědčeni, že tento právní základ, článek 173, představuje jediný možný právní základ. Rozumím tomu, že potřebujete také politický základ. Ale tyto zmí, zmíněné články 2,4 a 1,5 podle našeho hodnocení nepředstavují právní základ a nemohou být jako právní základ použity. A to i tehdy, pokud jsou napojeny na článek 173. A proto se tedy dostáváme do situace, kdy jsme na základě právních analýz rozhodli pro určitý právní základ. Ale pokud máte doklady o něčem jiném, já si to ještě ověřím i ex post. K, malém, k malým a středním podnikům jsem se již vyjadřovala. Právní analýza a co bych ještě mohla na závěr doplnit? Je nezbytné, aby vznikla spolupráce v sektoru. E, zatím e, probíhala jenom terénní zkoušky, které e, toto umožňovaly. Ale teď se nacházíme ve velmi specifické době, kdyby to bylo příhodné. My se to snažíme udělat s omezeným rozpočtem, ale jak jsem řekla před třemi lety, když, eh, jsme, když náš mandát začal, tak eh, jsem eh, nevěřila, že během 18 měsíců se podaří dosáhnout takového pokroku ve spolupráci v oblasti obrany. Snažíme se tedy jednat co nejvíce pragmaticky i s omezenými prostředky. Odvíjí se to od výzkumu a pak se věnujeme otázce schopností a to přesně navrhuji. Budu velmi otevřená vašim návrhům, poznámkám, připomínkám, ale předpokládám, že to vidíte také podobně. Vidíte to jako něco, co musí začít na počátku roku 2019. Pokud tomu tak nebude, takový návrh nebude platný a nebude to zajímavé pro členské státy. Také chci zdůraznit, že estonské předsednictví se téměř zavázalo, že v listopadu bude mít obecný přístup. Je potřeba tedy urychlit práce, pokračovat co nejrychleji a já se mohu eh, na vás v tomto naprosto spolehnout a na vaši podporu tedy spolehám. A ještě pár slov eh, k průmyslové strategii. A za prvé, pan Martán tady eh, zmiňoval něco, kde se shodneme k pravidlům hospodářské soutěže. Tedy tam by měla existovat globální dimenze, ale je také nezbytné vzít v úvahu názory všech zainteresovaných subjektů, spotřebitelů a podobně. A my už o tom diskutujeme řadu měsíců já se snažím v komisi samotné změnit přístup, protože se shodneme na hospodářské soutěži, tedy eh, například uhlíková daň a podobně. A je tedy možnou variantou postupovat takto, abychom zajistili rovné podmínky na globálním trhu pro náš průmysl. A musíme být také velmi opatrní, abychom příliš nezasahovali do globálních eh, obchodních napojení a do eh, situace našich globálních obchodních partnerů, Čína, eh, USA a podobně. A ten postup je sice pomalý, asi to uvědomuji, ale zároveň jsou tato témata stále na stole. A zatím eh, umožňujeme průmyslu povolenky zdarma. My eh, jsme připraveni to zrevidovat, přehodnotit. Eh, to mohu zatím říci probíhají také různé iniciativy. To bych reagovala na slova pana Kohlíčka o kritických surovinách a materiálech, abychom snížili závislost Evropy na dovozu z Indie, Číny a dalších třetích zemí. Hovoříme také o běhovém hospodářství, tam máme balíček a je to tedy také na stole a také se o tom v komisi diskutuje. Děkuji. A samozřejmě další otázky můžeme zodpovědět ještě písemně. Děkuji vám, paní komisařko, a děkujeme tedy za tuto diskusi vedenou do hloubky. Všechny připomínky budou různými způsoby eh, zohledněny, možná eh, ne eh, v své úplnosti, ale některé zcela jistě ovlivní obecný přístup Evropské komise, ale zároveň je potřeba eh, takto zajistit podporu v Evropském parlamentu, a to nejenom mezi členskými státy, a to dobře známe. Vážení kolegové, děkuji za všechny připomínky, podněty, jak zlepšit program, protože takové podněty jsou vždycky velmi hodnotné. Vážení přátelé, teď už se chýlí naše zasedání ke konci a to Zbývají nám tedy tři minuty. Chcete si ještě někdo vzít slovo? Zdá se, že tomu tak není, bod různé nemáme. Mm, a setkáme se 11. a 12. října. Přeji vám dobrou noc a děkuji vám.